zač zahájíme naši schůzi, tak zaujměte místa. Zde máme zprávu Evropa v pohybu, program pro budoucnost mobility v Evropské unii a náš zpravodaj je pan Ujheli. Takže ano, je tam. Dobrý den. Pane zpravodaji, vítám vás, dám vám slovo a potom dáme slovo stínovým zpravodajům, abychom mohli podiskutovat a potom také si vyslechneme stanovisko Evropské komise. Tak prosím, pane zpravodaji, máte... Děkuji, vážení kolegové. Budu hovořit maďarsky, takže prosím, použijte svá sluchátka. Egy Nagyon izgalmas eh, jelentést kaptam. Eh. Dobrý den, děkuji. Takže jde o velice zajímavou a řekl bych téměř vzrušující zprávu. A není nepoužíval jsem úplně klasickou metodu pro tuto práci, protože je to nesmírně globální zpráva. Nejprve jsme museli upřesnit jednu věc a to, čím se vlastně chceme zabývat, protože máme zde sdělení Evropské komise ale to je velmi obsáhlé, řekl bych, že je příliš obšírné, nejen ve svém názvu, ale celý ten dokument. Takže já jsem změnil to pořadí při své práci. Nejprve jsem eh, se ve Štrasburku sešel se stínovými zpravodaji a snažil jsem se zapojit je už do té první prá- etapy práce a to, abychom si společně definovali, různé eh, oblasti a různé, eh, kterými se chtěly jednotlivé politické frakce zabývat. A já mám dojem, a stínoví zpravodajové to potvrdí, že ta práce přinesla své plody, protože se nám podařilo vymezit eh, tyto oblasti a tímto způsobem jsme se potom chopili této zprávy. Takže ještě jednou bych chtěl poděkovat stínovým zpravodajům za velmi dobrou spolupráci a ještě bych chtěl říci, že opravdu je to takové velmi obecné téma, které se týká mobility v širokém slova smyslu. Je to multimodální dokument, alespoň tak takový byl můj záměr. Myslím si, že samozřejmě musíme ale mít určitou hlavní línii, která půjde jasně celým dokumentem, proto se zabýváme podrobně také sociálními a environmentálními otázkami v tomto dokumentu. Proč? Protože eh, o těchto otázkách se ještě podrobněji hovoří v jiných zprávách a zde v eh, některých odstavcích tyto záležitosti se také objevují, ale ještě důležitější věc je digitalizace, automatizace a dopady digitalizace a automatizace. To jsou, a to jsou právě důvody, proč jsem také zkrátil původní název toho eh, sdělení komise a v názvu své zprávy jsem to tedy zkrátil. Jak jsem řekl, měli jsme tedy první předběžnou schůzi se stínovými zpravodaji, kde jsme diskutovali o jednotlivých návrzích, které jsem se snažil zapracovat do zprávy a pouze vlastně limity počtu slov jsou důvodem toho, že tam není zapracováno všechno. Jsou tam tři hlavní části v té zprávě. Jednak dopad tra transformace oblasti mobility, Potom metodologie práce, to znamená, jakým způsobem výzkum, vývoj a inovace mohou podpořit tuto oblast. A potom jsem si položil otázku a zabýval jsem se tím, jak z hlediska společnosti a uživatelů se to odvětví přeměňuje jak ta transformace probíhá. Nebudu hovořit o podrobnostech do o sdělení komise a o té zprávě, nicméně bych rád řekl několik slov o obecném kontextu. Návrh Evropské komise ten vlastně vyčerpávajícím způsobem schrnuje všechny návrhy z předchozích let, o tom, jak mobilita má vypadat a jak se má uspůsobovat v následujících letech. A myšlenkou sdělení Evropské komise je to, že mobilita má být propojená, konkurenceschopná, tak, aby Evropa byla jedním z průkopníků v této oblasti v budoucnu. Já si myslím, že ukončím svou stručnou prezentaci zde, protože je důležité, aby Eh, členové jiných politických frakcí mohli také vyjádřit své stanovisko, ale celkově si myslím, že se nám podařilo zpracovat dokument, který má globální, obecný, celostní přístup a je to tedy zpráva, která se neutápí v detailech, která stanovuje jasné cíle, která tedy hovoří o dopravě přístupné pro uživatele a týká se rozvoje a tak, aby doprava byla přístupná všem uživatelům. Děkuji, paní předsedkyně. Předsedkyně, děkuji, pane zpravodaji. A nyní eh, zahajuji debatu. Pan Gonde, máte slovo. Prezidenta. Eh, děkuji. Děkuji zpravodaji za tuto eh, práci a také děkuji všem ostatním kolegům a zejména ostatním stínovým zpravodajům. Já budu stručný, stejně tak, jako byl samotný zpravodaj. Chtěl bych mu poděkovat za jeho přístup. My jsme už opravdu měli neformální schůzi a snažili jsme se všichni společně připravit takovou zprávu, která, která by měla vylepšit ten poměrně obsáhlý a obecný dokument komise, protože nemůžeme se zaměřovat pouze na obecné otázky, které jsou v textu komise. Musíme se na ty věci podívat podrobněji a myslím si, že zpravodaj se k tomu postavil inteligentním způsobem, za což mu děkuji. Tato zpráva z vlastního podnětu je vyvážená, je rozumná, již jsme měli příležitost o tom diskutovat, jak jsem řekl, a domnívám se, že naše stanoviska jsou v tom textu zapracována, za což jsem vděčný zpravodaj a jsem si jist, že ostatní stínoví zpravodajové to budou moci potvrdit a že jejich návrhy jsou tam také zapracovány tato témata jsou velmi důležitá, protože to jsou věci, které se týkají nás všech. Je to téměř taková futurologie, ale myslím si, že je velmi důležité se zaměřit na budoucnost mobility je důležité nejen myslet na ty konkrétní každodenní věci, ale na budoucnost. Nové technologie, digitalizace, umělá inteligence. To jsou všechno jevy, které vedou k tomu, že opravdu to povede k určitému nezvratnému vývoji. To je nová skutečnost, která je před námi, nová modalita dopravy a bude nutné, abychom toto zohlednili, abychom opravdu šly s dobou a s vývojem. Takže jak říkám, myslím si, že ten text je rozumný a vyvážený a naše návrhy tam jsou zapracovány. Já jsem stínový zpravodaj, přeji si tedy spolupracovat, nicméně předložím několik pozměňovacích návrhů týkajících se zejména bezpečnosti, právní povahy dopravy, právní odpovědnosti a pracovníků v tomto odvětví. To jsou témata, o kterých jsme již mezi sebou diskutovali tedy předložím v tomto směru určité pozměňovací návrhy s konkrétními připomínkami k některým bodům. A myslím si, že kolegové také potvrdí, že jejich návrhy jsou v textu zapracovány, diskutovali jsme svobodně, každý jsme mohli vyjádřit svůj názor. Jsou to věci, které se budou konkretizovat zítra, ale jsou to i věci, které se již dotýkají našeho dnešního života. I nadále budu rád spolupracovat se spravodajem Myslím si, že je důležité, aby zde spolu existovaly bývalé a stávající a tedy ty nové způsoby dopravy odvětví bude čelit mnoha změnám. Také je zde kolaborativní ekonomika, která se bude projevovat a která změní spoustu věcí a nemůžeme nad tím zavírat oči je potřeba, aby věci byly regulovány, aby byla stanovena jasná a spravedlivá pravidla hry. Neměli bychom brzdit inovace, ale je potřeba také respektovat a dodržovat práva pracujících. Takže v tomto směru bych rád pracoval a předložil pozměňovací návrhy. Myslím, že spravedlivost, rovnost eh, je důležitá a to bude potřeba dodržet. Nesmíme bránit eh, budoucnosti, aby, se, aby mohla přijít, ale je potřeba toto doprovázet rozumným způsobem tak, abychom nenechali věci, aby jaksi probíhaly sami od sebe bez nějakých právních pravidel. Toto se někdy děje, jsou zde určité nové způsoby dopravy, politická rozhodnutí k tomu nestačí a potom se musíme spoléhat na rozhodnutí soudů, která jsou někdy velmi zdlouhavá a to prostě naším úkolem jakožto zákonodárců je tyto pro problémy řešit. Předseda, děkuji, pane. Pan van Tenburg a máte slovo. Ja, dank u voorzitter. Dan zal ik u ook eh, toespreken mijn eigen... Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit také svým mateřským jazykem. Nejprve bych chtěl srdečně poděkovat zpravodaji za návrh zprávy o budoucnosti silniční dopravy v Evropské unii. Zpravodaj skutečně uh, velmi eh, dobře zohlednil to, eh, co říkali stínoví zpravodajové. Je to velmi dobře do textu zapracováno. Eh, za to vám skládám skutečně velký kompliment. I když ono není snadné předkládat tuto zprávu z vlastní iniciativy, tady eh, nejde o legislativní návrhy, které by se již řešily, eh, je to zaměřeno na nejrůznější témata a myslím si, že je to velmi zdařilé. Udržitelné informace, digitalizace, bezpečnost eh, silniční dopravy, to je důležité pro budoucnost této dopravy v Evropě. Pokud je o udržitelnost, udržitelnost silniční dopravy, tak eh, se nabízí mnoho příležitostí do budoucnosti, jak mobilitu, eh, tak pro růst, eh, využívání nízkoemisních technologií a také dobrým využíváním principu znečišťovatele. To je velice důležité pro rovné příležitosti mezi různými typy dopravy, mezi různými dopravci a tento princip musí platit všude i v silniční dopravě. Tady bychom eh, měli mít na paměti například eurovinětu. A to téma by možná eh, mohlo být zpracováno i v této zprávě, eh, protože udržitelnost je velkým úkolem silniční dopravy a druhým je digitalizace. Tady se hovoří o inovativních technologiích pro přepravu zboží a to je něco, co je třeba podporovat, stimulovat a tady e, vzájemně propojená vozidla jsou tady dobrým příkladem. Pokud chceme být úspěšní, tak musíme dosáhnout pokroku v oblasti technické harmonizace a standardizace. A pozornost je třeba věnovat e, ochraně osobních údajů a soukromí osob. Jsem potěšen, že ochrana osobních eh, údajů se v návrhu zmiňuje, protože to je zásadní věc. Další klíčová záležitost, která se v té souvislosti uvádí, jsou inovace. To se ovšem nedotýká pouze technologického pokroku, ale i sociálních inovací a také otázky, jak nové znalosti a dovednosti osob můžeme využít tak, aby lidé v budoucnosti nacházeli pracovní místa v oblasti dopravy. A já velmi vítám, že zpravodaj se tomu ve svém návrhu věnuje. Potom bezpečnost dopravy, ta musí být vylepšena, protože i nadále eh, má silniční doprava příliš mnoho obětí a naším cílem musí být potírat eh, oběti v silniční dopravě, bezpečnost silniční dopravy je na prvním místě a to proto, že tady eh, jsou eh, stále více automatizovaná vozidla, nebo budou tady automatizovaná vozidla i propojená vozidla, i když samozřejmě tady budou i vozidla, která nebudou takto vybavena a my musíme zohlednit bezpečnost třeba v tunelech a zohlednit to v celé transevropské síti. Já se těším na spolupráci a doufám, že všechna ta témata budou moci být eh, zohledněna ve zprávě a zprávu samozřejmě vítám. Děkuji. Další řeči. Eh, tak så mycket, fru Já Jag tänkte följa traditionen Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem já budu také hovořit svým mateřským jazykem podle vzoru svých předřečníků. Myslíme si, že ta zpráva je velmi dobrá, protože anticipuje budoucnost, skutečně ji oceňujeme a myslíme si, že je potřeba stanovit priority. Je potřeba povzbuzovat spotřebitele, aby eh, využívali ekonomičtější a zelenější vozidla. Ten princip znečišťovatel platí je velmi důležitý a potom je zde také systém bonusu a malusu, který je důležitý a který může vyvíjet určitý tlak na spotřebitele, aby si kupovali čistější, ekologičtější vozidla. Domnívám se, že je normální, že když si koupíme čisté vozidlo, abychom dostali určitý bonus. Ale kdo ten bonus zaplatí? Je to celá společnost? Ne, já si myslím, že ten, kdo by měl tento bonus zaplatit, tak to jsou ti, kteří vlastně no, mají ty malusy, to znamená, kteří tedy si nakupují ty, ta vozidla, která více znečišťují, tak aby ti, kteří si nakupují čistá vozidla, byli stimulováni určitými ekonomickými pobítkami, které, na které by měli přispívat ti spotřebitelé, kteří si kupují více znečišťující vozy. Je také nutné zohlednit rozumnou cenu, eh, pokud jde o využívání hm, silnic, protože když jsou silnice přetížené, tak to také vytváří velké znečištění a vede to k dalším problémům. Jsou zde také možnosti, které nabízejí aut, vozidla s automatickým řízením bez řidiče. Například do budoucna budeme potřebovat méně parkovacích míst a města budou tedy méně přetížena, budou příjemnější k životu. Například a to všechno bude přispívat k lepší ekologii. Děkuji. Předsedkyně, děkuji. Já jsem se také zapsala na seznam řečníků. Chtěla bych říci, že je to jedna ze zpráv. A ještě Vim se chtěl vyjádřit. Tak pro... Paní předsedkyně, Eh, ještě zbývá trochu času a proto jsem chtěl zmínit eh, další dvě poznámky na, eh, v návaznosti na tom, co říkal předřečník. Podporuji to, co říkal pan Tekrandes a pan van Miltenburg, ale chybí mi tady trošku ta dřívější ideologie. Model shift, tedy e, změna typu dopravy a intermodalita – Tento dokument je podobný jako ten eh, z minulého týdne eh, o CTES. E to byl dobrý eh, dokument, ale přes Benenský průsmyk ještě projíždí tisíce vozidel. A já si myslím, že pokud tady chceme mít nějakou komplexní zprávu eh, z vlastní iniciativy, tak musíme odkázat i na Bílou knihu z roku 2011. Eh, to se zde částečně děje, ale eh, modal shift a intermodalita, to je něco, co musí v tom dokumentu být. Současně eh, s těmi moderními myšlenkami, tedy mobilita jako služba. A já se ptám zpravodaje, jestli s tím souhlasí. Pokud ne, tak my k tomu předložíme příslušný pozměňovací návrh. Uh, Pan Telička, děkuji, paní předsedkyně. Dobré dopoledne. Nemám důvod spochybňovat nic z toho, co tady zaznělo, tedy eh, kvalitu zprávy a ty hlavní prvky, ale někdo tady odkazoval eh, na v zásadě strategický výhled a já bych očekával, že ve zprávě z lesní iniciativě, která má být zaměřena strategicky, bychom měli mít eh, zhodnocení současné situace a současného systému. Pokud to tam nebude, tak to nebude úplné. A já si kladu otázku, jestli bychom to několika větami neměli udělat um, opravdu velmi stručně zhodnotit ten systém. Tím bychom vyslali jasný signál eh, instituci, která má legislativní iniciativu. To je pouze stručná připomínka, ale eh, já si myslím, že zpravodaj by měl mít tyto věci na paměti. Děkuji, pane Telečko, pane Ertugu. Um. Děkuji. Uh, I uh, já bych chtěl poděkovat. Jsem toho názoru, že tato zpráva může přispět k tomu, abychom budoucí e, trendy anticipovali. To je velmi zásadní. Ti, kdo v Německu sledují legislativní situaci, vědí, že dnes Vysoký soud to rozhodne, zda v Německu v dohledné době budou eh, existovat zákazy eh, pro vozidla, eh, která nedodržují emisní hodnoty, tak aby se snížily hodnoty dusíku. Eh, je zřejmé, že svět v oblasti mobility se velmi mění, to víme, protože se tím denodenně zabýváme. A já si myslím, že v této zprávě byly eh, zvoleny eh, správné přístupy a samozřejmě ten odkaz na Bílou knihu z roku 2011 tam může být, to se tím ještě celé posílí, ale musíme si uvědomit, že od roku 2011 uplynulo již téměř sedm let a během těchto sedmi let se toho mnohé událo. Zažili jsme Eh, emisní skandál, eh, naprosto nebývalý, a eh, ovlivnilo to celosvětový řetězec v, průměr, v průmyslovém světě a postavilo ho to pro mnohé, před mnohé výzvy. A máme tady také balíček Mobility 2 a tam jsou nyní jasná opatření, která nyní musíme Eh, zpracovat do formy zákonu. Je tedy zřejmé, že tyto změny musíme brát vážně a já se také donívám, že když se eh, zamyslíme na digitalizaci, tak bychom neměli být toho názoru, že jde pouze o ochranu údajů. Eh, o to jde samozřejmě také, bez pochyby. A musíme to zdůraznit, ale digitalizace zachází ještě dále. Digitalizace zcela vše změní a musíme, a to je velmi obtížné, právě proto, že politika v oblasti vzdělávání vzdělávání v národní kompetenci nebo eh, v kompetenci jednotlivých zemí eh, v Německu. A my musíme zvládnout tu změnu, ten posun, aby ti lidé, kteří za 15 let ještě nepůjdou do důchodu, již dnes byli kompetentní a dokázali rozumět této problematice. Eh, pokud jde tedy o propojení těch vozidel a, a to je něco, co si ti starší lidé dnes nemohou ještě úplně představit. A musíme se postavit také o hodnotový řetězec. Pokud v Evropě existuje automobilový průmysl, eh, který ještě eh, velmi spoléhá eh, na velmi rentabilní dýzlovou technologii, tak teď, eh, i když eh, tedy nadále automobilový průmysl tady má velké zisky, tak ty zisky musíme využít proto, abychom zvládli ten velký skok k elektromobilitě. A já bych chtěl eh, trošičku ovlivnit i ty, kteří si myslí, že během pěti let zvládneme zcela ten přesun na elektromobilitu úplně kompletně. Eh, já si myslím, že pokud to půjde dobře, tak to bude trvat 10 až 15 let a pokud to bude eh, složitější, tak 20, 25 let nebo ještě déle. Tady jsou nejrůznější eh, mobily power to gas a tak dále, různé způsoby power to gas a tak dále a to jsou možnosti, jak překonat ten problém. A pokud chceme opravdu přejít k té elektrifikaci, tak musíme zajistit, že průmysl, tedy automobilový průmysl, své, svá vozidla bude schopen také prodat podle mého názoru, a možná, že někteří eh, to budou považovat za zvláštní, ale tady eh, není pouze, eh, toto není pouze úkol automobilového průmyslu. My musíme vytvořit takový ekosystém, ekosystém, který poběží v Číně, Eh, tam eh, se to velmi strategicky nastavuje s nejrůznějšími cíly, ať už je to baterie na jedné straně, eh, ať už jsou to různá povolení a všechno další. A tam oni samozřejmě s těmi zákazy ježdění nakládají mnohem přísněji. Takže tato komplexní problematika se nezvládne pouze tím, že tady sepíšeme chytré papíry, ale politika opravdu musí velmi jasně nastavit mantinely. Před deseti eh, dny jsem eh, předložil návrh a Mobility Clearpath. Tady chceme vytvořit infrastrukturu, která bude k dispozici aby tento problém eh, slepice a vejce byl vyřešen. A na tomto místě apeluji na Evropskou komisi, Ono by bylo chybné, abychom tady předkládali pouhé sdělení. My opravdu potřebujeme závaznou legislativu. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, pane Ertogu A ještě paní Meissner se hlásí, tak máte Jenom stručnou připomínku, ta zpráva je kvalitní a ono je samozřejmě důležité zabývat se dopravou budoucnosti. Já bych ještě poukázala na digitalizaci. Ta nabízí možnost velkých změn, až bude k dispozici a až bude multimediální. My jsme měli snídani eh, s Red for Europe a tam šlo o digitalizaci železnice a zástupce komise je zde také přítomný, nebo zástupkyně a tam může pohovořit eh, o těchto věcech, o tom, co komise zde plánuje, protože digitalizace ještě zaostává, protože tady je třeba eh, vybavit digitalizací eh, všechna ta vozidla, železnici, nákladní vozidla a všechny typy dopravy. A tady to ještě vý, uvízlo na komisi, ale nejenom na ní. A, my chceme, aby to bylo efektivní, aby se spořila energie, zvýšila bezpečnost, tak nás čeká ještě mnoho různých kroků. A my s parlamentem, s komisí toho můžeme udělat mnohé proto, abychom to celé urychlili. Merci. Děkuji, paní Meissner. Někdo už nechce se vyjádřit, takže já si tedy můžu vzít slovo nyní. Uh, je to nesmírně důležitá zpráva, protože je potřeba, abychom narýsovali program pro budoucnost mobility v Evropě. Slova mají skutečný smysl, je zatím program, budoucnost. Budoucnost je složena z čeho? Klíma bude zcela jiné. Máme zde cíle v oblasti ovzduší COP20 jedna sdělila, že vlastně doprava je jediný sektor, který, kde se mohou snižovat. Máme zde výzvy, jak vyřešit tu nemoc 21. století, což je znečištění je to OSN, je to OSN to takto řekla, nemo, onemocnění 21. století je znečištění velký počet předčasných umrtí. Co tedy s tím uděláme? To je druhá část, která je velmi důležitá. To nebylo dostatečně zdůrazněno, tak to opakují, že mobilita v budoucnu musí být přístupná všem. Stejně tak osobám s handicapem, ale eh, stejně tak lidem, kteří nemají dostatek prostředků. Dnes opravdu jsou lidé, kteří si nemohou dovolit mobilitu, kteří nemají přístup k dopravě, protože jednak protože ne, buď tam není obsluhovaná to území, anebo nemají na to prostředky, takže zítra mobilita musí být inkluzivní. Třetí část, která je důležitá, to je mobilita, která musí být propojena. Pozor, když mluvíme o propojení, máme zde vozidlo propojené bez řidiče, je potřeba ale regulovat to. Evropa musí tlačit na vývoj, na pokus, na zkoušky, pokusy. Pan van, van, van, van Miltenburg zdůraznil něco, co je velmi důležité. Hovořil o otázce údajů, dat to je také veliký cíl, který před námi Máme zde také kybernetickou bezpečnost u propojených vozidel. Máme zde otázku bezpečnosti ale vozidlo s autonomním řízením také je zde otázka určitých eh, nedostatků nebo propastí, že všichni nemají chytré telefony, všichni nejs, nemají digitální elektronické napojení, takže toto je také program a jak také propojit území, protože mobilita to je zejména věc související s interakcí pro soudržnost našich území. Potom dvě další věci. Hovořili jste o otázce bezpečnosti. Ano, to bude skutečně velmi důležitá otázka, která musí být těžištěm našich debat. A potom tady ta nová ekonomika, kterou nazýváme kolaborativní ekonomika, která se liší od platformové ekonomiky a musíme pro ně vytvořit rámec. Proč? Protože jinak všichni jaksi budou se vrhat do té kolaborativní ekonomiky, bude potřeba vždy eh, čekat, až soudy rozhodnou. Ne, my potřebujeme jasný rámec tímto bych potom bych to ukončila tím, co již řekl jak pan Telička, tak pan Ertuk. Zítřejší mobilita musí se být zaměřena na jedinou eh, jedné, eh, jednotné strategii Evropy, transformace nebo konverze automobilového průmyslu v Evropě nemůžeme využívat nadále tolik fosilní paliva. Bude potřeba pro, transformovat 15 milionů zaměstnanců, jak eh, to řešit v jednotlivých územích. Takže vidíte, kolik je před námi práce. Já tedy předložím pozměňovací návrhy ohledně těchto ambicí. Je také potřeba změnit paradigma. Mobilita zítřka už nemůže být individuální záležitost. Zítra bude daleko více založena na sdílení vozidlo s, s autonomním řízením nebude pouze pro vás. Je to také otázka sdílení, propojení a otázka zní tedy, jak také my vytvoříme rámec tady proto. Každý vlastně bude zajišťovat svou vlastní mobilitu. Vystoupím z vlaku, vezmu si kolu, kolo a dojdu pěšky. Jakým způsobem tedy zprostředkovat, usnadnit tyto výměny a jak vytvořit ten legislativní rámec. Takže dávám slovo Paní Isabel Fandom, máte slovo. Je vais parler en fran... Budu hovořit francouzsky, paní předsedkyně. A my nemáme žádné zásadní připomínky k návrhu zprávy a k těm připomínkám, které zde zazněly dnes. Možná jen několik informací dnes zde bylo zdůrazněno možná trošku více otázka budoucnosti, bezpečnosti pardon, silniční dopravy. Asi víte, že komise za několik týdnů na jaře letošního roku doufáme, že budeme moci předložit třetí balíček o mobilitě kde budou zahrnuty aspekty silniční bezpečnosti, bezpečnosti silniční dopravy. A také víte, že ve stejném časovém horizontu komise předloží také svůj balíček související s údaji a zde doufáme, že budeme moci nadále přispívat k řešení problémů, které byly dnes identifikovány sociální aspekt a aspekt související s výchovou, s vzděláváním, to je také důležité. Vy jste zde hovořili o jedné ze studií, která se provádí. A abych eh, odpověděla na vaši otázku těch eh, vztahů, myslíme, že jsou zde informace, které budou sdíleny až se dosáhne tady té revize toho přeskumu v polovině období. Jeden z bodů, o kterých hovoříte ve vaší zprávě, je ten rurální, ten venkovský aspekt mobility. V Evropském parlamentu brzy budeme moci podepsat smlouvu, která se bude zabývat touto věcí, tedy mobilitou ve venkovských oblastech, takže děkuji parlamentu a výboru TRAN, který tlačil na, tyto, na tato témata, aby byla co, nejdřív, co nejrychleji řešena. Pak je zde další aspekt, který bych ráda zdůraznila, který je takový vedlejší. Neřekli jste výslovně to slovo, ale paní Bulč chtěla propagovat téma multimodality, protože rok 2018 je rok multimodality, takže mm, bylo by dobré možná posílit odkazy na tady toto, protože mobilita nebude individuální, ale je potřeba zaměřit se právě na tu její multimodálnost. Myslím si, že jsem v podstatě vyjádřila jednotlivé body za DG Move. Předsedkyně, děkuji. Takže na závěr pan zpravodaj. Děkuji. Paní předsedkyně, já a váže, vážení eh, kolegové, členové výboru pro dopravu, byl s velkým potěšením jsem vyslechl vaše názory a připomínky. A ti z vás, kteří se dnes ráno snažili dojet do Evropského parlamentu v Bruselu, tak to je důkaz, jeden z důkazů, že je opravdu nutné zabývat se budoucností dopravy, ať už to je ve městech nebo ve venkovských oblastech městské trasy jsou stále více přetížené, také z hlediska životního prostředí. To není nic dobrého pro evropské občany. Je zde takže je zde mnoho aspektů, kterými se tato zpráva musí, které tato zpráva musí řešit, ale nemůžeme také všechno vyřešit najednou, to je jasné. Takže z toho důvodu bych vás požádal, abyste nepředkládali takové ty klasické, obvyklé pozměňovací návrhy. Prosím, předkládejte inteligentní návrhy tady k této společné zprávě a budeme na ní pracovat až do až tedy se nám podaří zapracovat ty nejrozumnější, nejinteligentnější návrhy na svých členů a potom předložíme tuto zprávu jako takový společný poklad nejen tedy Evropské komisi, ale hlavně občanům Evropské unie. Nyní nedávno jsme tedy uzavřeli, ukončili zprávu minulý týden se stínovými zpravodaji, to je tedy plot naší dlouhodobé práce a jak řekl kolega van den Kampf, ta zpráva z minulého týdne a ta dnešní jsou se vzájemně na sobě závislé, jsou to zprávy, které se blíží a v podstatě bych se navázal na to, co řekla paní předsedkyně v nás, že v následujících týdnech bych tedy rád zapracoval vaše připomínky, vaše názory, vaše, no, a veškeré do této zprávy. Takže ještě jednou vám děkuji a nadále budeme spolupracovat až do té doby, kdy skutečně předložíme kvalitní zprávu. Děkuji, pane zpravodaji. Takže lhůta pro pozměňovací návrh je stanovena na 9. března v poledne a budeme tedy pokračovat v našem programu. Následující bod je cestovní ruch zaměřený na zdraví v Evropské unii a zde dám slovo panu Tomasi Minilovi, kde, kde jste. Dobrý den. Allez-y, prenez place. Prosím, posaďte se. Vy nám tedy budete prezentovat studii o cestovním ruchu zaměřeném na zdraví v Evropské unii. Máte na to 10 minut, potom bude rozprava s poslanci, kteří budou chtít se vyjádřit. A na závěr vám dám prostor, abyste zareagoval na otázky. Tak vítejte a máte slovo. Uh, Děkuji vám za příležitost představit eh, členům vašeho výboru tuto studii zaměřenou na cestovní ruch orientovaný na zdraví. Struktura mé prezentace je taková, že se nejdřív podíváme na definice, tak eh, pár čísel, posléze politiky na úrovni EU a regionální úrovni, pak analýza SWOTu, pak budou návrhy různých scénářů pro tuto oblast cestovního ruchu a na závěr potom závěry a doporučení. Za prvé definice. Je to forma cestovního ruchu, která se soustředí na fyzické, duševní a spirituální zdraví a pohodu je to vlastně zastřešující koncept. Ten lékařský cestovní ruch, to je cestovní ruch, kdy se cestuje za lékařským ošetřením do zahraničí. Wellness se soustředí na zachování tělesné a fyzické pohody vlastní aktivitou a lázeňský turismus, lázeňský cestovní ruch se soustředí spíš na organizaci a dodávání služeb. Když se to skombinuje, tak ten cestovní ruch s související se zdravím je zastřešujícím pojmem a dělí se vlastně do těch tří navzájem propojených skupin. Když se podíváme na čísla, tak vidíme, že tento cestovní ruch nemá až tak velký podíl na celkové sumě cest v rámci cestovního ruchu 4,3 a je to spíš domácký jev, tedy cestovní ruch uvnitř země. Mezinárodní charakter není až tak výrazný. Když se podíváme na domácí a mezinárodní pohyb, tak jsou tady různé země, tři čtvrtiny takovýchto cest spada, připadá na pět zemí Německo, Francii, Polsko, Itálii a Švédsko. Když se dál podíváme na další zajímavé myšlenky politiky EU, tak pak vidíme, že mobilita pacientů opravdu existuje, ale není to specifické pro tento zdravotní cestovní ruch. Tady máme směrnici EU, která samozřejmě Eh, naráží na mnohé problémy v platbách, daních a dalších systémech členských států. Dál máme národní a regionální politiky. Můžeme říct, že členské státy mají politiky pro tento typ cestovního ruchu. Jsou tady klastry, kterých se účastní různé subjekty. Rozvoj tohoto typu cestovního ruchu, různá vizualizace, podpora v regionech. A samozřejmě tohle také souvisí i s přeshraniční mobilitou pacientů. Když se dál podíváme na analýzu SWOTu, tak za prvé silné stránky jsou třeba zásadní přínos pro příjmy v EU, dobrá historie, rozvinuté lázeňství, pak ta směrnice, která může být dobrým výchozím bodem a potom vnímaná kvalita zdravotní péče v EU, která je velice vysoká. Slabé stránky, Ehm, zatím bychom potřebovali definice jednotlivých pojmů, nemáme dostatek spolehlivých dat pro tento typ cestovního ruku. Trh není příliš regulován a nedostatečně je podporován z úrovně EU. Šance a příležitosti občané jsou ochotni cestovat za zdravím a zdravotní péčí, je tedy třeba propojit spotřebitele a samozřejmě využít i potenciálu, který tkví ve stárnutí evropské populace. Hrozby nebo rizika nedostatek veřejného obecného povědomí o této směrnici, když se něco nezdaří v této oblasti, je tam velice negativní odezva v tisku. A pak samozřejmě vlády se mohou obávat, že občané opustí národní systémy zdravotního zabezpečení. To je samozřejmě také faktor, který hraje proti mobilitě pacientů. Když se podíváme na možné scénáře, tak eh, to jsou takové ty koncepčnější. Za prvé, tento typ cestovního ruchu může růst může podpořit ekonomický růst, může dojít i k soukromým investicím, které budou podporovat jednotlivé de destinace, pak dojde k padu legislativních bariér, dojde k růstu tohoto trhu a systémy zdravotního zabezpečení se mohou začít otvírat E, scénář vitality tohoto typu cestovního ruchu e, vychází z toho, že se tato politika začlení do národní politiky zdraví, může se z toho stát motor pro zlepšení zdraví a lepší prevenci v populaci. To je typické pro wellness a pro lázně, specifičtější pro ně než pro ty léčebné části když se podíváme na různé referenční sítě, které se týkají léčby vzácných nemocí. To pak může vést ke vzniku expertních center pro léčbu těchto vzácných nemocí. A na to se mohou pak nabalovat systémy dopravy, systémy hotelů a ubytování. To pak bude ve prospěch pacientů a jejich rodin. Závěrem můžeme říct, že tento typ cestovního ruchu se týká jenom 4,3 všech cest, je to spíš eh, vnitrostátní záležitost než mezinárodní. Máme tady velkou historii lázní uvnitř EU, můžeme tedy očekávat další rozvoj této infrastruktury, ale zároveň na ní může být vyvíjen docela značný tlak. Máme tady implementační směrnici a když samozřejmě dojde ke kombinaci mm, politiky podpory tohoto typu cestovního ruchu a politiky podpory eh, zdravotních systémů. Výsledkem může být třeba snížení nákladů. Co se týká této studie, tak my bychom doporučili, aby bylo možné eh, více zahrnovat lázeňství do národního systému péče o zdraví a ta směrnice by měla vést k tomu, že dojde k odstranění plateb, protože lidé eh, často mají nevyváženou možnost přístupu k těmto Eh, aktivitám. Možná také můžeme začít eh, zvažovat nějakou spojenou strategii podpory tohoto typu cestovního ruchu a to by mohl být výchozí bod pro integraci nových politik v oblasti zdraví a cestovního ruchu za zdravím pro populaci v Evropské unii. Děkuji vám za to, že jsem vám mohl představit tuto naši studii. Merci. Děkuji, pane Menile, za vaši prezentaci. A nyní hned zahájíme debatu s kolegy. Pane Liry, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Takže máme tady eh, iniciativu, které jsme se chopili že jsme tedy požádali o takový průzkum o cestovním ruchu zaměřeném na zdraví na základě iniciativy našeho výboru pro dopravu, protože je jen málo lidí vlastně chápe, co v budoucnu může znamenat takovýto cestovní ruch v oblasti zdraví, v odvětví cestovního ruchu. Já zde nebudu opakovat čísla 20 milionů pracujících, kteří tedy závisejí nebo pracují v eh, oboru cestovního ruchu, kolik to znamená pro HDP v každé zemi a tak dále. Je zde jedna věc, kterou bych chtěl říci zde ve výboru, a to, že veškerá šetření nebo studie eh, říkají, že jsou dvě odvětví, kde je naprosto jisté, že bude docházet k exponenciálnímu růstu v příštích eh, desetiletích nebo v pří, ve dvou příštích desetiletí. A vidíme důsledky každý den. To je tedy obor cestovního ruchu a potom je zde obor zdraví, zdravotnictví. Protože vzhledem k tomu, že taková ta touha po blahobytu, po uh, blahu tedy občanů vzrůstá, tak také přím a také příjmy eh, nebo lidé, takoví ti, kteří jsou dobře situovaní, eh, věnují stále větší část příjmu, zdraví, blahobytu a tak dále, snaží se mm, prostě více si užívat života, cítit se dobře, takže tyto služby budou stále více využívány v budoucnosti. Tuto studii bychom tedy neměli považovat jenom za něco, co je eh, nějaký administrativní dokument, který uvádí čísla. A ne, myslím si, že je opravdu potřeba eh, se chopit této situace, podívat se, co to může znamenat pro jednotlivé členské státy individuálně a potom pro celou Evropskou unii. Takže, jak říkám, bude docházet k exponenciálnímu růstu v oblasti zdravotnictví i v oblasti cestovního ruchu. To už bylo ukázáno. A i když v Evropské unii jde o eh, jde zde tedy o cestovní ruch zaměřený na EU, tak eh, potom nejen tedy v rámci Evropské unie, ale potom jsou zde také lidé ze třetích zemí, když se podíváte například na občany z Ruska nebo ze eh, zemí eh, arabského poloostrova a tak dále potom ze Spojených států také přijíždějí lidé, je jich hodně, kteří sem přijíždějí do Evropy za, za účelem lázeňské nebo zdravotní péče. A Potom zde máme také zájmy z, z čínské strany o tento typ cestovního ruchu zaměřený na zdraví. Zítra, tedy v budoucnosti, Ne, zítra tedy se koná akce zaměřená na rozvoj spolupráce mezi Čínou a Evropskou unii v cestovním ruchu a myslím si, že se bude hovořit i o těchto tématech. Chtěl bych tedy položit tuto otázku. Je tedy potřeba zpracovat v parlamentu zprávu, která by upozorňovala na význam cestovního ruchu zaměřený na zdraví v Evropské unii. Bylo by tedy důležité, bylo by to důležité pro ekonomiku, ale i pro rozvoj Evropské unie. Já tedy se obracím na předsedkyni a s tím, že bych byl rád, kdyby takom se chopili takovéto iniciativy. Madame Ayala Sender, la parole est à vous. Paní Ayala Sender, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za tuto studii. Opravdu eh, je velmi podnětná, nabízí mnoho eh, různých podnětů v oblasti mm, tematické, která je velmi komplexní má mnoha plus a mínus. Když jsme v roce 2011 řešili tu směrnici, tak si pamatuji, že nám vůbec nešlo o to, abychom podpořili zdravotní cestovní ruch. ruch. My jsme chtěli mnohem spíše eh, vytyčit eh, bezpečný rámec, kde bychom usnadnili možnost pro naše občany, aby e, měli přístup k lékařské péči tam, kde se zrovna nacházejí, i když třeba zrovna nejsou e, doma ve své zemi e, původu. To jsme měli podpořit a chtěli jsme vlastně bojovat proti zdravotnímu cestovnímu ruchu, protože zdravotní cestovní ruch není pozitivní ale lékařská ošetření musí být umožněna tam, kde je lidé potřebují. V každém případě musí být zřejmé, že toto jsou odlišné věci. Práva evropských občanů musí být zajištěna. Eh, občané musí mít právo na zdravotní péči ve své zemi původu a musí mít eh, také možnost využít eh, zdravotní systémy i ostatních členských států, protože občas někdo z nich není ve své zemi původu. A je důležité, abychom opravdu měli na paměti tuto prioritu a podporovali ji. Čekací seznamy při různých operacích nebo u různých zákroků, mm, to se musí vyřešit každém případě evropská politika zde musí sehrát svou roli, musí vyřešit tyto problémy. A pokud jde o cestovní ruch, zejména se zohledněním soukromých zájmů, pokud jde o nabídku, tak toto je vlastně další taková e, součást těch přínosů pro občany. Tady je potřeba mít to překontrolovanou e, nabídku, pokud je o transparentnost a další. Takže to vše musí být e, součástí tohoto cestovního ruchu. A další věc, kterou bych chtěla zmínit, cestovní ruch jako takový pokud eh, bude probíhat dobrovolně, má být motorem pro vylepšení zdraví osob. To říkám také proto, protože ve Španělsku v 80. letech, nebo eh, přesně řečeno od 70. do 80. let, kvůli přistoupení do EU a kvůli e, dalšímu rozvoji, který to přineslo, byl schválen sociální program, jehož cílem bylo zajistit mnoha lidem podporu. Tady mám na mysli zejména staré lidi eh, na venkově, ale i ve městě. Byli to lidé, kteří nikdy nejezdili na dovolenou, eh, najednou měli možnost jet do nějakých stálených destinací. Tehdy tito lidé do té doby třeba nikdy nezažili pobyt na pláži. A těmito opatřeními jsme velmi prospěli blahu občanů. Cestovní ruch znamená přece možnost cestovat, seznamovat se s něčím, co jste do té doby neznali. Eh, není to tak, jako ve filmu Oberž Espanol. Na evropské úrovni existoval program Calypso, byl to takový pilotní program a bohužel se nám nepodařilo tento program rozšířit, zevšeobecnit jaksi a vylepšit. A šlo tam vlastně o to, aby seniori a důchodci cestovali, aby to zlepšilo jejich zdraví a pocit blahobytu. A pokud při tomto cestování je lidem umožněno, aby navštívili třeba lázně a využili lázeňské služby, třeba i v Rumunsku nebo třeba v Maďarsku, eh, mohou a, a třeba umožnit jim, aby se pohybovali na čerstvém vzduchu a tak dále. Takže pokud takové možnosti jsou zajištěny, tak je to bez pochyby dobře. A to musíme mít na paměti i v případě zpráv z vlastní iniciativy. Tyto věci musí být financovatelné pro evropské občany, pro ty, kteří na to mají nárok. A dále musíme eh, podporovat cestovní ruch jako takový, protože cestovní ruch je motorem, který má podporovat zdraví, blahobyt eh, a vytváří nižší sociální náklady. Děkuji a teď bych ráda udělala, udělala slovo paní Montero. Máte slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den všem kteří jste zde přítomní. Takže nejprve bych vám chtěla, vás bych se chtěla omluvit, protože jsem neměla možnost vyslechnout prezentaci této studie. Ale nicméně jsem si přečetla tu psanou verzi, PowerPointovou verzi té studie a eh, chtěla bych vyjádřit dvě nebo tři připomínky nebo takové úvahy k této věci. Jednak si myslím, že je velmi dobré, že se zde ve výboru zabýváme tímto tématem, které propojuje oblasti cestovního ruchu, ekonomiku s, odvě- s oborem zdravotnictví. A to je určitě eh, obor, který nám může pomoci naplnit určité priority, které jsme si vytýčili pro jednotlivé členské státy a obecně pro ekonomiku Evropské unie. Takže odvětví cestovního ruchu, to je samozřejmě oblast, která může umožnit také prostřednictvím lepší konkurenceschopnosti, eh, využíváním nových technologií a může vlastně lépe eh, toto celé propojit, propojit toto odvětví s tou mezinárodní dimenzí. Jsou zde určité studie, které se provádějí z tohoto pohledu. Za druhé, taková malá uvaha. abychom o tom dále debatovali. Do jaké míry může cestovní ruch stimulovat to, o co se snaží vlády prostřednictvím cestovního ruchu. To znamená, jak může cestovní ruch doplnit nebo sloužit jako doplněk k dalším odvětvím a dejme tomu, aby se určitým způsobem omezil tady tento sezónní aspekt, kdy vlastně turisté do některých zemí přijíždějí pouze v určitých obdobích, Máme zde systémy zdravotnictví, které se velmi liší v jednotlivých členských zemích každý samozřejmě bude chtít šířit a propagovat ten svůj zdravotnický systém. Pak je zde také otázka kontrol. Bude potřeba provádět analýzy jednotlivých zdravotnických systémů členských států tak, aby se potom, aby bylo takové to, to, to, to šíření nebo ta propagace, aby byla více nezávislá a stejnoroda. Potom jsem chtěla ještě říct něco, a to je také uvedeno ve studii. Eh, týká se to regionu Madeiry, odkud pocházím, eh, z Portugalsku, kde je Centrum excelentnosti v oblasti lázeňství, talasoterapie. Takže toto opravdu vítám a chtěla bych tento bod eh, zdůraznit, který je uveden ve studii. A ráda bych se zeptala, jak protože to je ta vzdálený region, vzdálený od rozhodovacích míst, vzdálený tedy z geografického hlediska, jak by tady tento region mohl také více využívat eh, nebo jak se stát takovým doplněním v Evropské unii k různým zemím, aby se bojovalo proti té sezónnosti a aby se také více eh, propagoval výzkum v oblasti cestovního ruchu, zdraví a blahobytu. A konečně eh, jsme Čelíme zde obrovské výzvě. Jedná se o to, abychom stále více podporovali, stimulovali cestovní ruch. Jak tady toto ekonomické odvětví může pomoci, pomáhat občanům Evropské unie a tady tento cestovní ruch zaměřený také na zdraví a blahobyt a bude, bude, moci zís, bude možné získat v rámci příštího víceletého finančního rámce více finančních prostředků pro toto odvětví, protože to je obor, který by měl být jasný, jasně vymezený, měl by mít dostatek prostředků a jak tedy mm, více přispět. Takže to byly veškeré otázky, takže pane Menile, je to teď na vás, abyste zareagoval. Okay, on the, on the, the... Pokud jde. Pokud jde o tu první otázku. Neviděla jsem pana Teličku. Děkuji, paní předsedkyně. Neberu si to osobně. Já bych nejprve eh, chtěl ocenit vaši práci v posledních letech, nebo udělal jste rekord, protože jste vel, přenesl velmi precizní eh, a stručnou prezentaci a přesto jste předal to sdělení, takže to je opravdu eh, úžasný výsledek. K té věci samotné je otázkou, jak ambiciozní můžeme být a eh, kolik odvahy by vyžadovalo, abychom opravdu eh, změnili oblast, která primárně v kompetenci členských států, ať už se vám to líbí nebo ne, protože cestovní ruch e, má tady e, tedy, e, nebo celý, celá tato věc má dvě stránky. Jedno je zdravotní systém a druhé je cestovní ruch. A do jaké míry my to vůbec evropské úrovně můžeme ovlivňovat? My samozřejmě tady můžeme přinést přidanou hodnotu, ale myslím si, že bychom neměli mít příliš velké ambice, protože by to mohlo být kontraproduktivní. Chtěl bych se na to podívat ze dvou úhlů pohledu. Jednak tady máme zdraví a potom potom eh, samozřejmě hlavním cílem eh, zdraví, zdravotnictví je eh, pečovat o naše zdraví, prevence, zabránit zhoršení zdraví a tak dále a tak dále. Samozřejmě tady nejsou o tom žádné pochyby, to chci zdůraznit. A zároveň zdravotní péže, péče je také ekonomickým odvětvím a tady pokud na to nebudeme tak nahlížet, tak by to byl problém. Tam ty náklady jsou někdy příliš vysoké, a zbytečně vysoké. A pokud bychom toto mohli ošetřit z tohoto úhlu pohledu na evropské úrovni, tak si myslím, že bychom eh, mohli přinést přidanou hodnotu za evropskou úroveň. Potom, pokud jde o zdravotní cestovní ruch, tak nepochybuji o tom, eh, že eh, se tady hovoří o určitém pokroku, pokud je o třetí strany, někdo tady eh, zmiňoval, zmiňoval arabský poloostrov, Rusko a tak dále. Otázka je, jestli bychom tady mohli eh, dosáhnout lepšího výsledku. Vy jste tady, pane profesor, hovořil o eh, povědomí a Nevím, jestli jste o tom hovořil příliš optimisticky, eh, ale udělal jste to správně, protože tady je otázka, když cestujeme, tak eh, do jaké míry se to podporuje a do jaké míry jsme vůbec schopni překonat národní přístup odlišných členských států, abychom třetí strany přilákali do Evropské unie, eh, do evropských lázní a zdravotních středisek. Protože já si myslím, že tady stále ještě převládá ten národní pohled na tyto otázky. A otázka je, jestli můžeme lépe investovat naše evropské fondy v tomto aspektu. Můžeme cestovat napříč EU a uvidíme skvělá wellness centra, skvělá eh, sportovní centra, financovaná, spolufinancovaná Evropskou unii ale zároveň, kdybychom eh, se podívali eh, do některých našich lázní, tak, eh, tak byste tak by vás to často odradilo, protože je naleznete někde na venkově nebo v horách, kde nic dalšího vedle lázní se nenabízí. Takže tady je potřeba to dobře vyvážit, eh, pokud je o ty finance z Evropské unie. Takové ty prvot, taková ta prvotřídní lázeňská centra, wellness centra, ano, ano, eh, a, a, mm, já si myslím, že my bychom tady vůči těm třetím stranám toho mohli udělat mnohem více a myslím si, že by z toho členské státy měly mnohem větší prospěch. Další poznámka se týká zdravotního cestovního ruchu a já jsem tady v podstatě pesimistický v tom, zda bychom na evropské úrovni byli schopni eh, přidat skutečnou hodnotu, protože tady eh, jsou eh, opravdu tyto věci citlivé pro členské státy. A já nevím, jestli bychom měli podporovat eh, takto ten eh, cestovní eh, ruch v oblasti zdraví, protože tady převládne ten národní postoj. To platí pro zdravotní péči, ale může to být odlišné, pokud jde o rehabilitaci a tak dále. Zdrav, zdraví je samozřejmě také ekonomickým odvětvím, jsou tam vysoké náklady a my uh, Eh, využíváme různé eh, léčby, protože na národní eh, úrovni někdy ty vlastně jsou příliš drahé. A místo toho, abych se zamyslel nad tím, jestli nebudu lázně podporovat ze svého pojišťovnického systému, tak by možná bylo lepší využívat lázně různých členských států. Takže Eh, dokud nebudeme do jisté míry schopni ošetřit otázku pojištění, tak neuspějeme. A to je věc, kterou eh, jste tam, myslím, také měl, mohl byste se, nebo nevím, jestli jste to tam měl, mohl byste se k tomu vyjádřit. Děkuji a teď má slovo uh, náš uh, referent. Děkuji k té první připomínce. Výzvou Eh, je zde samozřejmě také to, že studie nezahrnula výzkum o, o občanech Ruska, eh, arabských zemí a tak dále. Takže vám tady k tomu nemůžeme poskytnout žádná platná data. Takže z toho důvodu eh, si samozřejmě myslíme, že blahobyt eh, nebo dobrý pocit je velice eh, důležitým aspektem cestovního ruchu. Eh, tady nejde pouze o ten čistě zdravotní systém, ale jde zkrátka také třeba o ten wellness a pocit hm, dobrý pocit. Dále také souhlasím s druhým řečníkem, že na druhé straně máte sam, že na jedné straně máte zdravotní systémy a na druhé straně máte samozřejmě cestovní ruch, jeho produkty a odvětví, ale ono by samozřejmě bylo dobré, eh, kdyby bylo možné ty věci kombinovat, kdyby se dalo říci, ano, budete mít možná nějaké zdravotní eh, středisko nebo centrum v kombinaci s nějakými ubytovacími službami, hotelem, eh, kde lidé mohou podstoupit nějakou léčbu, ale v příjemném prostředí a možná že by bylo dobrou výzvou sledovat, jaké jsou tady osvědčené postupy, jak je to kombinováno, protože možná, že to není Eh, tak skombinováno, jak by to mělo být a možná, že bylo dobré ty různé strany vzájemně propojit, aby spolupracovali. Potom k té třetí otázce. Já se domnívám, že tady máme jistou konkurenci a konkurující si subjekty v oblasti ekonomiky, zdraví, cestovního ruchu a myslím, eh, že by mělo být možné, no my víme, že zdraví a cestovní ruch spadají do kompetence členských států, ale také by mělo být eh, možné, abychom se pokusili pracovat tím směrem, aby vznikl jistý sociální systém, že tedy v podstatě potřebujete organizaci na národní či regionální úrovni, abyste byli schopni nějakým způsobem řídit a směrovat ty, ty, tu nabídku cestovního ruchu související se zdravím, tedy nějakou organizaci, která se opravdu bude snažit eh, řídit uh, myšlenku toho takzvaného zdravotního regionu, tedy aktivit ve prospěch zdraví a pohody a blaha pro občany, vlastní občany, ale samozřejmě i pro turisty. Ano, je to jistá výzva, aby se tyto takzvané zdravotní regiony nějakým způsobem zavedly. Také je to výzva pro Evropskou unii, aby byla citlivá a vnímavá i pro tu konkurenci v této oblasti, je třeba přijmout tuto výzvu a podívat se na to i z této perspektivy. Uh, uh, Také je samozřejmě důležité mít na vědomí, že se to týká jistých cílových skupin. Máme tady příklady třeba Britů jezdících do Španělska, kteří tam tráví zimu. Tam také využívají kapacitu zdravotních systémů a tamní zdravotní systém. V podstatě nejde jenom o to mít nějakou zdravou dovolenou, ale jde o to, že lidé pak se podrobují zdravotní péči v jiné členské zemi. Děkuji. Děkuji za veškeré vaše odpovědi. Nyní se obracím na Evropskou komisi. Chcete něco říct si, nějak okomentovat tuto studii? Paní Kristýna Burus, prosím. Um, Děkuji. Komise bych chtěla poděkovat Evropskému parlamentu za tuto hodnotnou studii. Víme, že informace týkající se příspěvků jistých subsektorů, právě jako cestovní ruch zaměřený na zdraví, je faktor, který přispívá k ekonomickému rozvoji. Ano, je to tedy důležitá případná studie, včetně těch doporučení. Jak již víte, tak komise vyvíjí značné eh, úsilí v podpoře takového typu cestovního ruchu využíváme prostředky projektu Kosme, snažíme se rozšířit turistickou sezónu, snažíme se vést i k dlouhodobějšímu zaměstnávání. Je, my se snažíme také bojovat s přehlcením cestovním rukem v některých oblastech a tady právě cestovní ruch zaměřený na zdraví může sehrát velice důležitou roli. Máme i detailní prezentace toho, čeho jsme již dosáhli, ale jenom bych vám ráda konkrétně řekla něco, co je ve vztahu k této prezentaci relevantní my jsme vyhlásili soutěž, budeme hodnotit excelentní místa cestovního ruchu a právě se zaměřením na zdraví a wellness. Očekáváme, že se účastní zhruba 20 zemí a my pak eh, vyhodnotíme nejlepšího a tam budeme tedy pojmenovávat ty jednotlivé excelentní eh, destinace což je právě zaměřeno na to, abychom objevovali nová místa, jako cílová místa cestovního ruchu. Ano, určitě tedy doporučení vaše budeme brát velice vážně, zahrneme do své práce. Děkujeme. Děkuji zástupkyni komise za informace a vážení kolegové, rád bych poděkovala a poblahopřála panu Menelovi a za jeho studii. Děkuji, že jste přišel a prezentovat nám tuto důležitou problematiku, která je velmi důležitá pro evropské občany. Není to sice na první stránce novin, tady tento cestovní trh zaměřený na ano, to je velice důležité pro cestovní ruch zaměřený na zdraví. Jsem rád, že si to evropští občané stále více uvědomují. Děkuji. V každém případě ještě jednou mnohokrát děkuji za vaši prezentaci a velmi zajímavé informace. A bez dalšího budeme pokračovat v naší schůzi. Máme zde zprávu paní Tapardel. Dobrý den, paní Tapardel. Jsou to společná pravidla pro provozování leteckých služeb ve společenství. Dám hned slovo paní zpravodajce, pak dám slovo stínovým zpravodajům a bych potom zahájíme debatu. A potom se samozřejmě zeptáme Evropské komise. Takže paní zpravodajko, prosím, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Mám radost, že zde v sále panuje taková pozitivní energie. Vážení kolegové, is result? Okay? Okay. So we start again. <laughs> Dragi colegi, stimați raportori, Vážení kolegové, jak víte, evropské letectví zažilo zásadní nárůst v posledních letech. Jak jsem již řekla, tak tedy mm, v, lete, v evropském letectví došlo v posledních letech k zásadnímu růstu a důsledek vytva, vytvoření jednotného trhu je vlastně prona, pronájem letadel s posádkami se stalo e, efektivním nástrojem pro stimulaci tohoto odvětví v Evropské unii. Je to e, velmi důležitý postup, který však vyžaduje určitou flexibilitu pro e, operátory letecké dopravy. Někdy musí řešit technické problémy, nedostatek posádky, ale zde jde pouze o obecný kontext. Potom jsou zde další zásadní záležitosti, kterými se musíme zabývat. V roce 2007 Evropská unie podepsala mezinárodní dohodu ohledně liberalizace tohoto trhu pro nájmu letadel s posádkou. Ale o rok později, v roce 2008, Evropská komise navrhla určitá omezení tady tohoto způsobu se třetími státy a to v rámci nařízení 1008-2008, o kterém dnes hovoříme. A zde je určitý rozpor. Evropská komise v roce 2017 potom navrhla změnu článku 13 odstavec 3 tohoto nařízení a uvedla možnost omezit ty restriktivní podmínky týkající se nyní pronájmu letadel s posádkou eh, zapsaných v leteckém rejstříku ve třetích zemích vzhledem ke specifickým podmínkám a to bylo zakotveno do mezinárodní dohody Evropské unie. Návrh Evropské komise je velmi stručný a bylo to předloženo jako určitý technický detail, technický aspekt ale cílem je zajistit právní konzistenci mezi tímto systémem a platnými mezinárodními dohodami. Můžeme říci, že to je pravda, ale můj názor, jakožto zpravodajky na základě diskusí, které jsem vedla se všemi zúčastněnými subjekty, s profesionálními asociacemi, leteckými společnostmi, zástupci asociací pro práva cestujících, se domnívám, že potřebujeme změny a tyto změny by mohly mít dopad na e, toto odvětví v let Evropské unii, zejména pokud se týká sociálních kritérií, ochrany pracujících, ale také cestujících. Jedná se o to, abychom otevřeli evropský trh možnosti pronájmu letadel s posádkou na základě jednání se třetími zeměmi. Může zde dojít k určité transformaci činnosti, která je dočasná do činnosti, v činnost trvalého rázu, tak, aby bylo možno zajišťovat kvalitní služby pro cestující. Podle mého názoru pronájem letadel s posádkou by měl zůstnit krátkodobý charakter a mimořádný a je potřeba najít rovnováhu mezi na jedné straně potřebami flexibility pro letecké společnosti, aby dokázali uspokojovat poptávku a na druhé straně mezi dodržování základními principy fungování tohoto odvětví v Evropské unii. A pozměňovací návrhy, které jsem předložila, jdou právě tímto směrem. Jde tedy o pronájem letadel s posádkou na období sedm měsíců, která se může prodloužit na další období sedm měsíců, pokud to bude nutné ale maximální měs- lehuta by měla být 14 měsíců. Můžeme přidělit výjimku, pokud orgány příslušných zemí zjistí po prověření, že takováto žádost je odůvodněná, tak aby se však dodržovaly základní principy Evropské unie. A tam jsme doplnili tři podmínky. Nejprve potřebujeme dohodu mezi Evropskou unií a příslušnými třetími zeměmi v oblasti letectví. Potom dohoda týkající se pronájem letadel v, s posádkou musí předpokládat reciprocitu, na které je založena. A prodloužení takovéhoto povolení k pronájmu může být přiděleno pouze, pokud během tohoto období 14 měsíců pronájem letadla s posádkou proběhlo na základě reciprocity, pokud se týká rovnosti příležitostí ohledně přístupu k trhu a potom, že kritéria bezpečnosti a sociální kritéria jsou dodržena, že jsou zaručena práva cestujících srovnatelná s právy platnými v Evropské unii. A příslušné orgány musí také ověřit, že Evropská unie a třetí země mají srovnatelné sociální a ekonomické podmínky a že je zde vysoká úroveň spolupráce v této oblasti, protože se jedná o bezpečnost leteckého na, odvi- na ochranu spotřebitelů a práva cestujících. Tyto letecké společnosti, které mají uzavřeny takovéto dohody o pronájmu letadel s posádkami se třetími zeměmi, musí upřednostňovat normy, které jsou ekvivalentní normám platným v současné době a je potřeba vyhýbat se určitým negativním důsledkům, nekalé konkurenci, zkreslování trhu, předcházet sociálnímu dumpingu. Takže bych ráda připomněla, že v červnu komise předložila sdělení, kde navrhla dvě další změny, pokud jde o právo, vlastnické právo letecký, leteckých společností a kritérií, která musí být dodržena v oblasti veřejných služeb. Takže jde o tři oddělené texty. Není však jasný právní základ na to, abychom mohli provést všechny tyto změny. Myslím si, že je potřeba nejprve provést dopadovou studii, která bude obsahovat dostatečné argumenty pro provedení těchto změn a potom teprve se podívat na to, zda tato nařízení můžeme změnit. Nyní očekávám názory svých kolegů, stínových zpravodajů a také bych ještě ráda připomněla, že chci Eh, že budu otevřená, že jsem připravena a ochotna vyslechnout všechny argumenty, všechny nápady, abychom skutečně zajistili rovnováhu mezi otevřeností trhu, ale také zajištěním práv cestujících. Takže otevřenost vůči komisi i vůči kolegům. Děkuji, paní Tapatel. Zahájím eh, bez prodlení diskuzi a slovo má pan Gáler. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, eh, paní zpravodajko. Zaznělo tady, eh, jaké je východisko Evropská unie a USA v dohodě eh, o letecké dopravě z roku 2007 dohodli, že letecké společnosti mohou bez omezení přijímat dohody o pronájmu letadla posádkami a my eh, jsme mm, někdy v roce 2008 zavedli eh, určitá omezení a USA chce vyjasnění. To teď má provést komise a to pragmatickým a přesným doplněním článku 13 odstavce 3 v tomto nařízení. Tím eh, by se dalo odkázat na dohodu o pronájmu letadel s posádkami mezi EU a USA, na kterém se právě pracuje, a potom také existující dohodu o letectví mezi EU a USA, že tam tedy bude e, ta možnost výjimky podle článku 13 odstavce 3. Na jedné straně by dohoda o letecké dopravě mezi EU a USA, eh, tedy to by bylo zohledněno, stejně tak jako další předpisu, tak jako jsou článku 8 a 13 v nařízení 8 2008. Eh, Děkuji, paní zpravodajko. Myslím si, že vaše návrhy bohužel budu muset odmítnout. Pozměňovací návrh 1 formuluje podle našeho názoru pro příslušné povolovací orgány eh, úkoly, které nejsou splnitelné. Mají umožnit eh, nebo provádět eh, rešerše v právních předpisech třetích zemích a potom je mají srovnávat s předpisy členských států a Evropské unie. A poté mají ty zjištěné právní rozdíly zvažovat s neurč- ve srovnání s neurčitými právy ochrany a neurčitými eh, zájmy pasažérů těchto leteckých společností. Takže já si kladu otázku, jak z toho um, získat nějaké praktické vodítko pro takové rozhodnutí o, o dohodách o pronájmu letadel s posádkem. Podle našeho názoru to v praxi není možné. Potom eh, poznávací návrh 2 ten by měl být také přesnější, tak aby to opravdu bylo vyjasnění eh, k té dohodě o letectví eh, z USA. A oproti stávajícím pravidlům pozměňovací návrh 3 podle mého názoru nezohledňuje Eh, závislost na, na sezónách a eh, také nezohledňuje reciprocitu, eh, o kterou se usiluje v té dohodě. Takže podle našeho názoru ty věci, tak jak byly nastoleny, nejsou přijatelné. Děkuji. Paní Foster má slovo. Děkuji. Velmi děkuji paní Tapardel za její tvrdou práci. Já si myslím, eh, že to také velmi jasně vysvětlila. Z mého úhlu pohledu je to mm, přiměřený návrh komise a myslím si, že ten návrh byl také eh, dostačující. Eh, když se podíváme na IKAR 21 nebo do roku 92, tak my jsme měli pravidla v Evropě, která byla v souladu eh, s wet dump a dry leasingem a eh, pokud je eh, mezinárodní úroveň, tak tam samozřejmě jsou i mezinárodní dohody, protože my jsme tady měli nájem z třetích zemích. Já si myslím, že i Francie tam měla nějaké takové vazby na Jižní Pacifik. Takže Hmm, nevím, jak to přesně tehdy vypadalo, jsem si jistá, že to bylo velmi úspěšné. Takže eh, toto není něco, co by bylo zcela nového a z mé osobní zkušenosti mohu říci, že když jsem eh, pracovala v rámci eh, British Airways, tak tam jsme měli některé eh, otázky údržby a, tam jsme měli nějaký nájem nebo spolupráce s nizozemskou společností a to trvalo déle než dva roky, protože upgradeovat flotilu, kterou měli a ta byla velká, tak to bylo něco, co nemohlo proběhnout během sedmi měsíců nebo mm, z 14 měsíců. Zkrátka eh, trvalo to velmi ehm, dlouho a byl tam takový mix těch eh, přístupů. A když tam stanovíte tak eh, pevné věci, tak to nebude stačit. Eh, toto není levná záležitost a pokud se společnosti rozhodnou, eh, že nemají eh, posádku a proto navždy se rozhodnou pro dohodu o pronájmu letadla s posádkami, to je mýtus, tak to ne, neprobíhá a je potřeba to umožnit, když to z nějakého konkrétního důvodu potřebujete. Takže eh, si myslím, že by tam vlastně nemělo být časové omezení. A pak, pak mám několik krátkých připomínek. Podívejme se například na legislativu eh, v oblasti zaměstnanosti a sociální standardy. Nikdo tady nenavrhuje, abychom eh, tady nějak zhoršili podmínky, ale tady předpokládat, že země Eh, třetí země eh, mají velmi špatné podmínky pro své zaměstnance, eh, není správné, protože oni velmi často mají ty podmínky dobré. A když uvádíte nějaký příklad, tak já bych uvedla třeba Lufthansa, kde takto si něco pronajeli od čínského dopravce. Tak já si myslím, že tady by bylo velice zajímavé, kdyby Eh, tedy tady se dotazovali na to, jakou tam mají eh, zaměstnavatelskou legislativu, zaměstnaneckou legislativu. Takže já si myslím, že ti lidé, eh, kteří pracují pro takového dopravce, jsou jistě dobře vyškolení a splní všechny požadavky, které Lufthansa potřebovala. Takže celkově bych řekla, že musíme být velmi obezřetní, eh, pokud je o to, co zmínil pan Káler. Eh, musíme velmi pečlivě eh, zvažovat, jak sepsat ty pozměňovací návrhy, protože jinak to bude příliš složité ze špatných důvodů. Eh, to je z mé strany vše. Velmi vám děkuji, paní Tapadel. Madame Bilbao. Děkuji, paní Bilbao. Merci beaucoup. Eh, muchas gracias, presidenta. Agradecer a la... Eh, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní Tapardel, naší milé kolegyně, za její práci. Asi vás nepřekvapí, co teď řeknu k tomuto návrhu. Pokusím se být stručná. Je to návrh komise s spíš technického charakteru. Frakce ALDE se nedomnívá, že bychom měli rozšiřovat obsah toho návrhu. My preferujeme rychlé řešení těch technických otázek a případně také budeme potřebovat obecnou revizi a to včas, abychom se mohli připravit na budoucnost. Jak už bylo řečeno, paní Tapadel zná naše stanovisko již docela dlouhou dobu a jako frakce se pokusíme postupovat tímto způsobem. Zeptala bych se ještě komise na jednu věc. Předpokládá se nějaká revize, kdy, v jaké lhůtě. Mnohé z toho, co řekla paní Tabardel, je pro nás nespochybnitelné. Sociální práva jsou pro nás důležitá. My chceme mít silnou branži, silné odvětví, které bude chránit práva cestujících. Do dalších podrobností se teď pouštět nebudu. Rozhodující je, abychom se shodli na tom, že se jedná o technickou otázku. My chceme technické otázky vyřešit co nejrychleji možné. To je pro nás důležité. Děkuji paní Bilbao, paní Andersen, prosím. Děkuji. Já vítám přístup paní Tapardel. Nemyslím si, že je to technická věc, myslím, že je to navýsost politická věc a bude to mít negativní dopady a nesouhlasím s Jackie Foster, bude to mít, nepřekvapí, v červenci minulého roku britská vláda se, týka, se vyjádřila k tomu systému najímání letadel s posádkami ze stran British Airways šlo totiž o to mm, překonat stávku jejich vlastního personálu. Tento výbor se pokusil prosadit otázku k ústnímu zodpovězení na plénu, což čemuž se nám podařilo zabránit. A ve vztahu k těmto všem věcem je dost jasné, že jsou tady velké obavy, které se týkají ustanovení týkající se zdraví a bezpečnosti. Tenkrát se to týkalo eh, Qatar Airways a jejich ženských eh, zaměstnankyň. Tam totiž dochází k porušování základních práv a toto najímání na tady s posádkami může vést k porušování práv. Když se podíváme na reciprocitu a kód FIA, tak tady máme v podstatě omezení tohoto systému nájmu letadel s posádkami, reciprocita, která se týká mezinárodních dohod, nebo jinak jasně ukazuje, že to částečně souvisí e, s bezpečností, částečně s jinými otázkami. A paní Bilbao, Měli bychom mít k tomu obecný přístup. A teď otázka, proč to děláme teď, když nemáme zatím žádné posouzení dopadů. Rád bych, ráda bych, aby komise eh, se vyjádřila i ke stanovisku EHSV, které bylo velmi negativní možná bude třeba nějakých pozměňovacích návrhů, ale jasně ukázaly na to, že je třeba to celé výrazně vyjasnit a je třeba zamezit zneužívání standardů a porušování práv zaměstnanců. Zeptala bych se komise, kde je ten skvělý sociální pilíř v letecké dopravě, který se sliboval jak odborům, tak firmám. Kde máme sociální standardy pro pracovníky v letecké dopravě? nejde jenom o technické pozměňovací návrhy a neměli bychom to dělat, když nemáme obecný přístup k letecké dopravě jako celku. Děkuji. Děkuji paní Anderson a paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem se nezabývala do detailu těmito otázkami, ale viděla jsem návrhy paní Tapadela v zásadě s nimi souhlasím. Pokud se komise spokojí s tím, že navrhne určitou technickou změnu, tak je potřeba mm, podívat se na to, že když se navrhuje určitá technická změna, tak má často také sociální dopady. Uh, takže pokud se neprovede revize v souvislosti se sociálním pilířem a tak dále, jak řekla paní Anderson, tak by bylo minimálně potřeba, aby komise odpověděla, reagovala na ty návrhy paní Tapardel. Protože pracujeme zde na eh, balíčku silnič, o silniční dopravě, kde jsme požádali, aby každý dopravce nebo každý řidič v podstatě měl veškeré dokumenty, papíry pro všechny země, které bude, kterými bude projíždět, ale u letectví naopak bychom souhlasili s pronájmem letadel s posádkami z třetích zemí dohody uzavřené s jakoukoliv třetí zemí, které mají Bůh ví jaké normy v oblasti technické, sociální, ani nemluvím o environmentálních standardech. Já, podle mého názoru to není čistě technická otázka. A Myslím si, že je potřeba postupovat opatrněji a říct si komisi, aby se zabývala podrobněji všemi těmito otázkami. Je potřeba přemýšlet o sociálních dopadech, také dalších dopadech eh, způsobených touto aktivitou. jak, řík, jak říkáme, čert se skrývá v detailech a pokud tato lehká, ta light formule, to znění, které navrhuje komise, to znamená, že jakákoliv letecká společnost by si mohla najmout jakou, jakékoliv letadlo s jakoukoliv posádkou, protože jak si stále méně podmínek, už se nemluví o nějakých naléhavých případech a tak dále. Otázka zní, zda toto všechno v blízké budoucnosti by nevedlo k určité uberizaci letecké dopra- dopravy, abych tak řekla kde by se by vznikly určité platformy, které by navrhovaly pronájem, nabízely pronájem letadel pro turistické a jiné účely. Už máme velmi seriózní, velmi osvědčené letecké společnosti. Znamenalo by to, že by jeden, jednoho dne se mohla vytvořit určitá platforma, která by nabízela pronájem lodí, se kterou by bylo možno, teda loď, umlouvám <laughs> se, letadel, kde by bylo možno uzavřít tedy dohody o, pro, o krátkodobém pronájmu s jakoukoliv třetí zemí, Mohlo by se toto stát. Děkuji paní Ayala Sender a nyní se obracím na komisi. Dobrý den, pane Cornelisi, a dávám vám tímto slovo. Good morning, um, thank you very much and uh, first of eh, Dobré dopoledne, děkuji. Nejprve bych chtěl poděkovat paní zpravodajce, paní Tapartel, za kvalitní práci na této věci. A děkuji všem za zajímavou výměnu názorů dnes dopoledne. Tady eh, jste se samozřejmě dotkli eh, nejrůznějších věcí, eh, které tato složka přináší. Já bych se rád vrátil k původu tohoto návrzu, návrhu komise. Ehm, Tady jde o to, abychom sladili naši legislativu s našimi závazky, které vyplývají eh, z komplexní eh, dohody o letectví EU-USA. Záměrem nebylo změnit přístup k vetleasingu obecně, ani eh, interně, ani s třetími zeměmi nebo jejich dopravci. Nechtěli jsme otevírat dveře další liberalizaci s dalšími třetími zeměmi, ale chtěli jsme se pouze Mm, ujistit, že splníme všechny mezinárodní požadavky, zejména ve vztahu k USA a e, někteří z vás už to řekli, jsou to pouze některé technické úpravy, které tady navrhujeme. E, text návrhu e, zprávy, jak se stá, umožňuje otevřenější rámec pro, pro nájem letadel s posádkami s dalšími třetími zeměmi. Je tam celá řada nových podmínek, které zpráva navrhuje a to eh, zachází za záměr eh, komise a jejího původního návrhu, kde šlo pouze o dosažení souladu eh, s dohodou s USA. A tady hrozí, že pozměňovací návrhy, tak jak je navrhuje zpravodajka, by mohly zabránit tomu, abychom splnili naše existující závazky k USA. Ty otázky, které zazněly, jsou eh, samozřejmě velmi trefné a my se tady snažíme eh, revidovat eh, nařízení 100, 1008 z roku 2008 a myslíme si, že teď tady začalo hodnocení toho nařízení a potom bychom rádi provedli úplné posouzení dopadů. To by se stalo později během tohoto roku a také bychom později diskutovali pečlivě o tom, eh, jak pravidla a dohod o pronájmu s posádkami mají vypadat, za jakých podmínek by to celé mělo probíhat. Pronájem letadel s posádkami je důležitým aspektem leteckého odvětví. Letecké společnosti se bez toho neobejdou z nejrůznějších důvodů. Není to něco, co probíhá v Evropě, ale je to něco, co i evropští dopravci provádějí třeba v třetích zemích a je pravda, že pronájem letadel s posádkami by samozřejmě neměl narušovat hospodářskou soutěž, nemělo by docházet k podkopávání pravidel, které platí v Evropě a na našem interním trhu. Já si myslím, že tady všichni si přejeme dosáhnout stejného cíle, ale v té revizi eh, z roku 2008 bychom se chtěli zamyslet nad tím, jak zajistit dobré používání pro jámy s posádkami ve prospěch eh, cestujících i leteckých společností, aniž bychom narušili pravidla našeho vnitřního trhu. Pokud jde o původ tohoto návrhu, abychom eh, tady eh, dotáhli ty věci eh, do konce. Pokud je o dohodu s USA o pronájmu letadel s posádkami, tak tam ty diskuze pokročily a my jsme postoupili Evropskému parlamentu návrh dohody. Není to veřejný dokument, takže to nebylo předáno veřejně, protože vyjednávání i nadále probíhá, ale každý poslanec Evropského parlamentu může nahlédnout do toho textu a seznámit se s jeho obsahem. A kdybyste tak učinili, tak byste zjistili, že tato nová dohoda eh, o pronájmu letadel s posádkami eh, z USA bude omezena na operace, které evropští dopravci mohou eh, svým vlastním jménem v Evropě provádět. To znamená, ono vlastně tam nedochází k něčemu Eh, novému a tento typ eh, pronájmu letadla s posádkami nemá dopad na, pravidla, na, na pra, mm, pra, za práva cestujících, takže vlastně je to úplně jedno, jestli cestujete uh, s nějakou evropskou společností nebo uh, v letadle, uh, které je pronajato s posádkou ze strany USA a je to v souladu eh, s dalšími podmínkami, které byly dohodnuty s USA. To znamená, musí se respektovat zájemná pravidla, mm, což znamená, že budete respektovat ta pravidla té země, kde právě působíte. To se týká i operací pro nájmu letadel s posádkami v Evropě. Jsme také eh, potěšeni eh, společně abychom poskyt, tedy rádi poskytneme další informace o dalším průběhu vyjednávání a chceme vás ujistit a mm, samozřejmě zajistit, že tady se neotevírají žádné dveře něčemu, co si nepřejeme. Takže Otázky pro nájmu letadel s posádkami bychom měli vidět eh, v rámci revize 2008, eh, ale asi by se to nemělo spojovat eh, s kontextem této dohody. Pokud Evropský parlament bude mít nějaké obavy v souvislosti s těmito technickými právními pozměňovacími návrhy, a pokud by to otevíralo příliš mnoho možností, tak Možná by bylo možné posílit ten poznací návrh a zúžit ten text tak, aby to opravdu pokrylo pouze tu dohodu s USA, buď nějakým přímým odkazem na titul e, té dohody, a nebo e, tím, e, že to tam bude vymezeno časově a tak, aby to bylo v souladu s našimi povinnostmi na mezinárodní úrovně. Takže jsem chtěl navrhnout toto jako možný způsob, jak eh, ošetřit vaše obavy, zúžit ten text, ale nezahrnovat tam nějaký eh, dalekosáhlý nový přístup, pokud jde o pronájem teda s posádkami eh, ve vztahu k třetím zemím. Děkuji. Paní Tapadel, dávám vám ještě slovo, abyste uzavřela diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat všem kolegům, stínovým zpravodajům za názory a připomínky, které vyjádřili Pracovali jsme společně ve výboru TRAN na různých eh, problémech. Víte, že jsem velmi otevřená a chápavá. Chci, abychom zpracovali a předkládali kvalitní legislativní akty pro eh, naše občany. Děkuji také sociálně demokratickým kolegům. Jsem otevřena všem návrhům a doufám, že se nám podaří připravit dobrý text, aby se zajistila spravedlivá konkurence na leteckém trhu a přitom eh, budou dodržována veškerá práva pracujících a cestujících. Pokud jde o naši spolupráci s Evropskou komisí, tak si myslím, že komise velmi dobře ví, že jsme, jak jsme otevřeni diskusím eh, o této problematice. Prezen, eh, zde v parlamentu se o této věci začíná hovořit velmi pozdě na to, abychom našli skutečně dobrá řešení, aby komise, protože, jak říkám, komise eh, říká, že jde o změny čistě technického rázu, ale my máme trošku jiný názor. Chtěla bych ještě říci, ano, je to možná technický aspekt, ale ve světle vyjednávání s Američany, ale ta jednání a technické mm, změny patří do působnosti komise, ale my, jakožto poslanci Evropského parlamentu, musíme předkládat správnou, korektní legislativu. My máme tu zákonodárnou odpovědnost. Proto jsem si dovolila předložit tento svůj návrh zprávy. Ano, vy říkáte, že chcete vyřešit technický problém ve vztahu s Američany. To je hezké, ale chtěla bych připomenout, že tento, techni- te- tento technický návrh, který předkládáte, nikterak neříká, že hovoříte pouze o bilaterálním vztahu mezi Evropskou unii a Spojenými státy ohledně těchto pronájmů letadel. Já jakožto poslankyně Evropského parlamentu se tedy potřebuji ujistit, že Eh, budeme co nejlépe chránit evropský trh, pokud jde o dohody s třetími zeměmi. Všechny, všemi třetími zeměmi. V každém případě zde hm, nejde o to, že bychom chtěli zavřít eh, evropský trh pro třetí země, ale také nechceme eh, zase otevřít jej úplně, evropský trh. A obracíme se na vás, Evropskou komisi, protože vy vyjednáváte tento typ dohod a my je pouze eh, a posteriori schvalujeme, aniž bychom vždy nutně měli veškeré potřebné informace. Ale vy jakožto vyjednávači z Evropské komise vy máte tu povinnost vyjednat korektní, náležité dohody aniž by se obětovaly evropské principy a hodnoty, které nám tolik leží na srdci. A nemyslím si, že jsou zde někteří lidé, kteří by chtěli eh, takovou dohodu s Američany, která by nedodržovaly určité základní principy, to znamená sociální práva, práva cestujících, eh, volnou hospodářskou soutěž, spravedlivou. A potřebu poskytnout evropským leteckým společnostem možnost uspokojit eh, poptávku, například v oblasti cestovního ruchu. Takže pro mě je to výzva k zahájení dialogu, k tomu, abychom nabídli evropským občanům, ale také leteckým společnostem lepší možnost chránit práva všech zúčastněných. A na závěr je pravda, že bych si byla přála, aby vy, jakožto zástupci Evropské komise, byste, abyste nám předložili spíše studii dopadu více než šest měsíců již o tom diskutujeme a stále jsme v období hodnocení. Já bych chtěla, abyste postupovali ambiciozněji a trošku akčněji v této oblasti, protože to je něco, co bude mít dopad na všechny letecké společnosti. Předsedkyně, děkuji paní zpravodajce Pozměňovací návrhy se mohou předkládat do 6. března. Ještě paní Anderson. Jenom bych eh, něco k té ústní otázce, která byla zablokována konferencí předsedů. Paní předsedkyně, mohla byste to na konferenci předsedů zmínit znovu, protože to je věc, která našemu výboru hodně leží na srdci a je tady velký potenciál, jak toho zneužít. Děkuji. Ano, bude to na pořadu jednání schůze koordinátoru paní Anderson. Takže opakuji, protože jsem se spletla, pozměňovací návrhy mohou být předkládány do 16. března do 11 hodin. Nikoliv do 17, jak jsem řekla předtím. Takže, kolegové, tím jsme skončili naši dopolední schůzi a sejdeme se 15 hodin. Bude to pracovní skupina pro cestovní ruch, zejména zabývající se vztahy mezi EU a Čínou. Takže nashledanou.